tento návrh je eh, předán příslušnému výboru. Dále příslušné italské úřady mě eh, informovali o eh, nástupu pana Massimiliana Saliniho, který nahradí v Evropském parlamentu pana Mauricia Enca. Oficiálně bylo sděleno panem Saliným, že se vzdává mandátu. Příslušné francouzské úřady mě oznámili volbu pana Filipa Loazo, eh, který eh, nahrazuje od 1. července 2014 paní Jean Potin. V souladu s článkem 1 a v souladu eh, s článkem 4 jednacího řádu Parlament bere na vědomí volbu pana Zaliniho a paní Loazo. Já vítám nové kolegy a upozorňuji, že podle článku 3.2 jednacího řádu eh, mohou eh, využívat v plné míře svého mandátu, eh, pokud nebude sledáno, že jim tento mandát nenáleží. Návrhy konference předsedů na jmenování funkcionářů výboru mně byly včera předloženy a jelikož nejsou podány žádné pozměňovací návrhy, platí podle příslušného článku jednacího řádu tyto původní návrhy já, přijaté a e, Zápis této schůze bude přeložen parlamentu na začátku příštího zasedání. Prosím, má někdo nějakou připomínku k libovolnému bodu, který jsem změnil? Není to tak. V tom případě přerušuji zasedání Evropského parlamentu a končím toto zasedání.